dokumentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu USA o používání mučení ze strany CIA. A jako prvního poprosím, a, a, aby se vzal slovo a, a, zástupce rady. A podle a, v naší dobré tradice je to pan ministr Bert Kunders, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně. Jak víte, Spojené státy jsou významným partnerem Evropské unie v boji proti terorismu. Myslím, že všichni také víme, že došlo k vážným rozporům, co se týče některých aspektů protiteroristické politiky USA. Evropská unie jednala řadu let z USA na toto téma. Od eh, waterboardingu po nelegální vydávání a porušování mezinárodních norm lidských práv. Tento dialog nám umožnil zmínit řadu otázek a vážných obav, které máme, pokud jde o Spojené státy v této věci. Je důležité, že můžeme zdůraznit v roce 2016, že prezident Obama oficiálně ukončil program CIA několik dnů poté, co se ujal eh, svého úřadu. A to bylo dle mého soudu klíčové rozhodnutí. Skrze exekutivní rozkaz zakázal jakoukoliv formu mučení a špatného zacházení. A také takzvané metody eh, posíleného vyšetřování bylo řečeno, že tyto techniky jsou proti našim hodnotám a neslouží boji proti terorismu. Rada opakovaně opakovala, že boj s terorismem musí probíhat při dodržování mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního a uprchlického práva. To platilo tehdy, to platí i dnes. Můžeme bojovat s terorismem pouze, pokud budeme věrni klíčovým hodnotám které vyznáváme. Evropská unie odsuzuje veškeré formy mučení a špatného zacházení za všech okolností a snaží se o prevenci a eradikaci těchto jevů v Evropě i na celém světě jako jednu z priorit své politiky lidských práv. Ten program skončil před řadou let a prezident Obama přiblížil protiteroristickou politiku přístupu, který uznáváme zde v Evropě a zakázal to, co je eufemisticky nazýváno, tedy důraznějšími či posilnými metodami vyšetřování. Pane předsedo, článek 4 smlouvy Evropské unie jasně uvádí, že národní bezpečnost je v exkluzivní kompetenci členských států. Tedy z práce zpravodajských služeb eh, států EU je mimo kompetenci institucí EU. A i když chápu vaše obavy, že rada ne, se nedodržela doporučení obsahná ve vašem usnesení z prostého důvodu, že rada prostě nemá kompetence v tomto směru podle smlouvy o EU. Je to uspokojivá situace? Odpověď je každopádně ne. Osobně jako Evropan se stydím, že tyto postupy proběhly na evropském území v minulosti. A chci vyjádřit jménem Rady stejný pocit hanby dnes, ale rada musí jednat v rámci pravomocí, které nám jsou svěřeny smlouvou. A mimochodem to není konec celého příběhu. Věřím, že komise, paní komisařka zmíní i své pravomoci. Znamená to, že aktivita jednotlivých členských států, které se podílejí na nezákonných aktivitách, nejsou bez kontroly. Členské státy jsou vázány Evropskou umluvou o lidských právech a Evropskou chartou o základních právech. Proti teroristické kroky členských států, včetně údajného zapojení do tajných letů CIA, jsou předmětem eh, hodnocení Evropského soudu pro lidská práva, který v minulosti odsoudil nelegální vydávání na území EU a další šetření stále běží. Takže zde existuje zcela pevný justiční rámec. A v rámci těchto vyšetřování z politického hlediska, když eh, necháme posouzení na rozhodnutí soudu. Na cestě ku předu je třeba zajišťovat, že protiteroristické politiky plně respektují lidská práva, jak Evropské unie, tak na úrovni členských států. To, co se stalo s nelegálním vydáváním, se nesmí opakovat. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost. Já mnohokrát eh, děkuji, pane ministře, za vystoupení a teď eh, eh, dávám slovo našemu zpravodaji Jan Filip Albrecht. Máte slovo pět minut. Děkuji, eh, pane předsedo, a omlouvám se za zpoždění. Úcta eh, k základním eh, právům a vládu zákona je nezbytnou součástí úspěšné politiky boje s terorismem. Tento parlament opakovaně odsoudil tajné zadržování a program mimořádných vydávání se strany CIA, který vede k početnému porušování lidských práv a k e, únosům, tajným zadržováním, zadržováním bez soudního přelížení a porušování principu non-refoulement je e, zřejmé, že vzhledem e, k této konkrétní povaze politiky nejsou vyňaty z principu odpovědnosti a nemůže existovat žádná beztrestnost za porušování lidských práv a mezinárodního práva, odpovědnost za mimořádné vydávání, eh, únosy, eh, tajné zadržování a mučení je eh, nezbytná, abychom mohli prosazovat lidská práva ve vnitřní i vnější politice EU na mezinárodní úrovni a také, abychom mohli zajistit efektivní bezpečnostní politiku založenou na vládě zákona. Tento parlament opakovaně eh, volá po eh, vyšetřování eh, plné spolupráce členských států EU s tímto programem CIA, program mimořádného vydávání a chce, aby jeho doporučení byla Hmm, eh, sledována, aby eh, plně využil eh, své vyšetřovací pravomoci. Zpráva zvláštního výboru pro spravodajství amerického senátu ukázala, že řada členských států v EU a, v jejich, a jejich úřady přihlížela tomuto eh, programu CIA, někdy prostřednictvím eh, korupce na základě eh, značných finančních prostředků, které, finanč, které CIA vydávala za spolupráci. Zpráva zvláštního výboru amerického senátu pro spravodajství vyvrací tvrzení CIA, že díky mučení byly získány informace, které nemohly být získány tradičními nenásilnými technikami. Beztrestnost eh, za program CIA eh, vlastně eh, pokračovala i v dalším programu sledování v různých členských státech ze strany USA. Spojené státy musí vyšetřit všechny tyto, všechna tato porušení a, a, a vyhovět eh, všem eh, žádostem EU pro o vydání informací eh, v souvislosti s tímto programem CIA. A členské státy EU musí vyšetřit obvinění, že na jejich území byla tajná vězení, kde byli lidé v rámci programu CIA zadržováni a, a potrestat všechny, kdo se do toho zapojili. Členské státy musí vyšetřit nedávna obvinění, že nelegální zadržení a vydávání a mučení e, proběhlo na jejich území. My jsme vyjádřili e, své obavy, pokud jde o e, překážky Eh, tohoto vyšetřování všem členským státům zapojím do toho programu eh, v nevhodné eh, utajení těchto dokumentů vede k de facto beztrestnosti těch, kdo porušoval lidská práva. žádám radu, nebo ptáme se rady, jestli se rada omluvila za porušení principu spolupráce Eh, eh, mezi institucemi, eh, když požádala o přijetí zápisu pracovních, zkrácených zápisů pracovních skupin se spojenými, se zástupci společnými, spojenými státy, kde Rada uznala obtíže při spolupráci se USA. Podpořila Rada a slyšení s příslušnými agenturami eh, USA. A, a navrhla, eh, navrhla rada a eh, taková opatření, která by vedla k jasnému vymezení roli mezi orgány Eh, činnými v trestním eh, řízení a spravodajskými orgány. To je velice důležité pro eh, demokratický dohled a také si uvědomuje, že národní bezpečnost není nic mimo nad zákonem, musí být zajišťována odpovědně. Děkuji vám a pro příště bych vás poprosil o to, abyste dal eh, šanci eh, tlumočníkům a hovořil poněkud pomaleji. A nyní eh, za Evropskou komisi paní komisařka Jourová, prosím. Pane předsedo, pane ministře, vážení poslanci, vítám vytrvalé úsilí parlamentu sledovat tuto otázku. Je to také uvedeno ve zprávě amerického senátu o programu zadržování a vyslýchání CIA, které představují zásadní porušení základních práv. Boj proti terorismu nemůže odůvodňovat nezákonné zadržování a mučení a další formy špatného zacházení. Také musím poznamenat, že národní bezpečnost je mimo působnost eh, pravomocí komise. Smlouva nedává komisi jakoukoliv pravomoc ve zvyšetřování činnosti národních spravodajských a bezpečnostních služeb. Charta základních práv se vstavuje pouze tam, kde členské státy naplní právo EU. Konečně příslušná fakta nastala předtím, než členské státy, o které se jedná, vstoupily do EU. Ale nehledě na to, komise soustavně zdůrazňovala, že všechny dotčené členské státy musí provést hloubkové, nezávislé a nestrané vyšetřování, aby se zjistila skutečnost. Musí také stanovit odpovědnost a umožnit obětem získat kompenzaci a odškodnění. To je pozitivní povinnost, která vyplývá z Evropské umluvy o lidských právech a to bylo nedávno připomenuto Evropským soudem pro lidská práva. Co se týče azylu a justiční spolupráce v době provádění programu CIA, neexistovalo žádné ustanovení EU, které by se vstalo na justiční spolupráci mezi EU a USA. Obě dohody se Spojenými státy, jedna týkající se extradice a druhá o vzájemné právní pomoci, vstoupily v platnost 1. února 2010 vysvětlují a sjednocují právní rámec justiční spolupráce v trestních věcech s USA. Podobně ve stejné v době, kdy neexistovala žádná ustanovení v právu EU pro kvalifikaci a statut eh, osob bez státní příslušnosti nebo osob eh, z třetích zemí, ani neexistovaly žádná ustanovení EU, která by se vztahovala na udělení a odnětí statutu uprchlíka. Směrnice 2004-83 a 2005-85 vstoupily v platnost a byly předmětem harmonizace až po těchto událostech. V kompetenci práva EU Evropské un... činnost Evropské unie a členských států proti terorismu musí vždy plnit normy základních práv. Dohody o extradici a justiční spolupráci EU u Spojené státy, jakož i další relevantní legislativa Evropské unie proti terorismu musí být uplatňována způsobem, který bude plně v souladu s chartou základních práv. Děkuji vám. Eh, Děkuji vám, eh, paní komisařko, eh, za vystoupení a nyní za politické frakce jejich představitelé jako první za EPP paní Mecola máte slovo. Sur President, aħna u namlu l-ġlida tagħna kontra it-terrorizmu ma għandna ninsew qatt x'inhi l-istampa l-kbira. Nesmíme ztrácet ze zřetele širší obrázek. A naším hlavním cílem je to, co chceme hájit. Hodnoty, práva a svobody, které někdy považujeme za samozřejmé a jsou v Evropě ohroženy. To je skutečnost. Žijeme pod hrozbou terorismu, protože se nechceme vzdát našeho životního stylu a chceme žít naše životy i nadále. A vše, co z nás činí Evropany i nadále. Jakékoliv použití mučení je v přímém rozporu s hodnotami, které obhajujeme. Nemůžeme to nikdy obhájit. Nemůžeme to obhajovat. Mučení z nás nikdy neučiní bezpečné občany a v naší snaze bojovat s terorismem musíme být učiní. Avšak eh, je třeba, aby to bylo zcela vyvážené s lidskými právy. A podle mezinárodního práva nemůžeme se vzdát našich zásad, když eh, je situace vypjatá. Musíme naopak zdvojit naše úsilí. A proto jsme připravili vyšetřující výbor v Evropském parlamentu v loňském roce a nyní se musíme poučit z minulých chyb a uznat, že soudy jsou nejvhodnější pro vyšetřování teroristické činnosti. Mučení nejnaší zbraní, nezastupuje naše zájmy a nezastupuje Evropu, ve kterou věřím. Děkuji. Děkuji bardzo, paní posel. Děkuji vám, paní poslankyně, a nyní za SAD eh, paní Fajon, dva a půl minuty. Máte slovo. Chvála predsedující. V Evropském parlamentu že skoro deset let... Děkuji, pane předsedo. V Evropském parlamentu už vlastně leta eh, vyjednávají eh, vlády státu také tu pokrýval, pokrývalo, jaké používá CIA metody při, vys, při výsleších a jakým způsobem vlastně eh, je potřeba, aby evropské vlády uznaly, že je to nejen ostuda, ale je to vlastně zásadní porušování základních evropských hodnot. Jsou zde stále nové důkazy i ve výboru eh, delegaci eh, Rally Base. Jsme v loňském roce navštívili Rumunsko kde nám nebyl umožněn přístup do eh, budovy, kde eh, byli hm, tito vězni vězněni. Také v Litvě docházelo k určitým eh, tajným akcím. Pak byla zpráva amerického senátu a v podstatě se ukázalo, že je to neúčinný boj proti eh, těmto teroristickým zásahům. Ne, ne, nemůžeme mít, musíme skutečně prokázat, že je to závažná věc a ostupa, ostuda, že ti, kteří za to, aby za to odpovídali, byli také odsouzeni. Jde o systematické porušování lidských práv eh, na evropské půdě, evropské vlády mají skutečné důkazy, ty vyšetřování ještě nejsou uzavřena, jde zde o morální odpovědnost a je velice podivné, že přístup k údajům senátora je vlastně není zajištěn všem. Občanská společnost, nevládní organizace a dokonce státní zástupci zjištili, že nebyl jim umožněn tento přístup a někteří vězni jsou stále ještě tím Guantanamo. Je potřeba, aby vyšetřování byla dokončena takovým způsobem, aby bylo možno konstatovat, jakým způsobem dochází k tomuto porušování, protože je tak velké, že skutečně musí. A naše odpovědnost je, aby tato kapitola ostudná našich dějin se uzavřela, abychom zajistili, že už se toto nikdy nebude opakovat. Chtěl by, chtěla bych skutečně apelovat na kolegy a kolegyně, aby také podpořili toto při zítřejším hlasování. Děkuji. Takže za Děkuji a děkuji vám také za dodržení časového limitu a nyní za EKR a pan Ujezdovský. Eh, pane předsedající, eh, vážené kolegyně a kolegové, eh, civilizovaný člověk nemůže se chovat jinak, musí odsoudit mučení, musí odsoudit no, odsuzování lidí bez soudu za používání mimořádných prostředků, ale upřímně chci říct, že mám určité pochybnosti ohledně prezentace této zprávy v Evropském parlamentu. Za prvé, jak už říkal pan eh, minister zastupující eh, zde předsednictví Spojené státy, ukončili eh, program, který mohl vyvolávat ostrou kritiku a který jistě ještě bude předmětem zkoumání. Paní komisařka Jourová říkala, že tehdy neměla Evropská unie své instrumentárium, nebyly tady právní dohody, nebyly tady závazky předsednictví e, připomíná, a já chci také to připomenout, že otázka národního bezpečnosti je e, na odpovědnosti členských států a tam je třeba e, zaměřit se při zjišťování faktů. Je to otázka zachování rozhodnutí těch států. Ostatně Evropský parlament má právo mobilizovat veřejné mínění, ale má právo eh, zde vyšetřovat, eh, myslím, že na základě eh, smlouvy to může udělat jedině vůči evropským institucím a nikoli vůči členským státům a je tedy zde třeba určité racionality. Nikdo nemůže lhostejně eh, přecházet fakt eh, používání necivilizovaných metod, eh, zejména mučení, ale tady nemáme teroristy v této diskusi. Chtěl bych říci, proč se tady nehovoří o teroristech. To oni chtějí zničit naši civilizaci. Je jasné, eh, že nemůžeme válčit eh, s eh, terorismem, porušováním lidských práv. Nelze kládat lidská práva tak, aby byl svobodný svět paralizovaný v válce s terorismem. Děkuji, pane poslanče. Nyní za ALDE paní Edith Feld. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem byla Eh, vyšetřovacího výboru eh, pro eh, program vydávání USA a, těch, a ty lety, to bylo asi před deseti lety. A mohli byste říci, že po deseti letech, proč se o tom pořád bavíme, proč pořád opakujeme to táž prohlášení? Já vám můžu říci, že nikdy, nikdy Eh, nepolevím, dokud eh, nedosáhneme eh, spravedlnosti. Můžeme hovořit o tom, jestli právní rámec fungoval tou době, dobou, nebo jestli to otázka národní svrchovanosti, ale já mám ten pocit, že Rada i členské státy se schovávají za legalistickými argumenty. Pane ministře Kundersi, pokud je eh, pravda, že národní bezpečnost je čistě národní otázkou, tak já bych ráda eh, věděla, proč eh, vlády členských států, myslím, že v říjnu 2001 kolektivně se rozhodly povolit lety CIA v evropském leteckém prostoru. Rozhodli se o tom kolektivně, ale proč? Ale teď, ale najednou říkají, to je národní otázka. Pokud je odpovědnost, tak tak to je najednou národní otázka. Já myslím, že pokud vlády tehdy měly od vládu přijmout kolektivní rozhodnutí, tak teď by také měly kolektivně být odpovědné a neschovávat se za uvedenými argumenty. A potom říkáte, ale máme tady uh, silný uh, justiční rámec. No, já jsem pozorovala, že členské státy, vlády členských států, bez ohledu na své politické pravdy, se maximálně snažily narušovat soudní vyšetřování a stíhání pokusili se použít všechno ve své moci, aby zabránili těm procesům. Vy jste tady hovořil eh, o hanbě a já sami eh, souhlasím. Je to eh, secakra hamba, že deset let po první zprávě v Evropském parlamentu o tom pořád hovoříme a je to, jako bylo tady řečeno, hovořit s gumovou stěnou. Nikdo to neslyší ale my toto budeme otevírat, až dokud nebude eh, spravedlnosti dosaženo. V Evropské unii nesmí být eh, eh, beztrestnost, protože to je opravdová ostuda, pane ministře Kundersi. Děkuji a nyní za GUNGL paní Veržia. Děkuji, pane předsedo. Je to je to skutečně už deset let, co parlament pracuje na eh, tady těchto záležitostech mučení, eh, věznění a eh, ilegálních věcí. A při každé této diskusi některé skupiny pod tlakem vlády se snaží zabraňovat pokračování naší práce. A porušování základních práv jsou skutečně závažná a ze strany eh, zahraniční velmoci byly skutečně odsouzeny, včetně amerického senátu, který se vyjádří členské státy a rada se nemohou schovávat za smlouvy, za umluvy. Hamba nes, není dostatečná. Členské státy musí provést a dokončit ta vyšetřování a to je jediná, jediný důvod, abychom zabránili tomu, aby se tyto skutky ne opakovali, aby oběti skutečně měli právo na spravedlnost. Nic neo, neospravedlňuje mučení, nic. Chtěla bych využít toho času a chtěla bych skutečně děkovat, že vězení v Guantanamo není stále uzavřeno a že tam stále hníjí lidé mimo jakoukoliv legálnost. Děkuji, paní poslankyně. A já bych jenom připomněl, že eh, podle ustanovení eh, pořadu jednání eh, v modrou kartu přidělujeme těm poslancům, kteří nejsou na seznamu řečníků v dané rozpravě. A teď žádám poslankyni Evu Žoli, aby vystoupila za zelené na dvě minuty. Pane předsedo, v prosinci 2014 americký senát zveřejnil zprávu o používání mučení ze strany CIA. Tato zpráva potvrzuje podezření týkající se zapojení řady členských států do programu nelegálního zadržování a to, že použití mučení bylo tolerováno na evropské půdě od let 2001 do roku 2006 odpovědné osoby musí být souzeny a nečinnost členských států a evropských institucí v tomto směru je nepřijatelná. Nemůžeme tolerovat beztrestnost vůči takovým porušením lidských práv. Vyšetřování musí pokračovat, aby politické skupiny zde v parlamentu volali po ukončení práce Evropského parlamentu o těchto četných a hrozných porušených lidských práv a kteří jsou proti tomu, aby bylo vysvětleno, jak mohla existovat eh, spolovina členských států je ostudou. Evropské instituce musí zajistit, že neprůhlednost a potíže, na které čekají členské státy v rámci těchto vyšetřování, byly odstraněny. Dokud nebude učiněna veškerá, nebo je zveřejněna veškerá pravda, tak bude potřeba pokračovat ve vyšetřování, jde o důvěryhodnost našich institucí, mimo jiné Evropského parlamentu, který až dosud zachraňoval čest Evropské unie. Věřím, milí kolegové, že necháte Evropský parlament, aby dále dodržel správný směr. Děkuji, paní poslankyně. A teď za FDD eh, pan Korao, prosím. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, už to zde zaznělo a je to skutečná ostuda. Ostuda, která po 15 letech eh, Mm, zatímco přestože bylo schváleno usnesení v tomto parlamentu před rokem a půl, ale nic se nepohnulo stále, nebyla dokončena ta vyšetřování, členské státy se stále schovávají za státní tajemství nebo za zákon. To je prostě nepřijatelné takovýto přístup, protože pokud budeme akceptovat to, že v jednotlivých členských státech to se odehrálo v Rumunsku, v Polsku, v Litvě, americký senát vlastně to uvedl ve své zprávě, tak pokud budeme akceptovat to, že dochází k mučení na evropské půdě, nelidské, degradující zacházení s lidmi, tak vlastně vycházíme z principu, že se to může stát každému z nás. Takže si myslím, že je nejvyšší čas, abychom požádali, aby ti viníci skutečně zaplatili, protože když půjdeme touto cestou, tak skutečně nepostoupíme ku předu a nedojdeme nikam.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 můžeme vytěžit pouze jeden závěr tady eh, z těchto eh, skutků, které se odehrály, že USA, Evropská unie a vlády členských států jsou eh, za tyto skutky odpovědné. Je, to, může vlastně můžeme se vyhnout odpovědnosti imperialistů. Jsou zde porušována lidská práva byla samozřejmě v současné době je zde určitá i používány určité imperialistické válečné metody NATO, Spojené státy, Evropská unie, Europol, eh, Evropské armády a potom také ta nová pobřežní hlídka skutečně používají takovéto metody. Tam vlastně dochází k, pokud by cíl měl být pouze určité eh, vydělávání peněz, ale vlastně lidi jsou potom eh, oběťmi těchto skutků zde se skutečně dochází k velkému zneužívání moci. Eh, David McAllister, po tři minuty. A teď půl minuty pan David McAllister. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, vážení kolegové, v mučení nelze eh, ospravedlnit eh, vůbec za žádných podmínek. Proto také odsazuji, odsuzuji eh, ty takzvané vyšetřovací techniky, jak je popsal americký senát. Spojené státy hrají důležitou roli v boji proti terorismu po celém světě, včetně tady u nás v Evropě. Naše spolupráce v oblasti boji s terorismem musí být eh, zachována eh, pro eh, sdílený prospěch občanů po obou stranách Atlantiku a to na základě dodržování základních svobod. Potřebujeme dialog s nás partnery ohledně bezpečnosti a, ochrany a to včetně ochrany lidských práv kvůli e, při boji s terorismem. Transatlantický vztah je jedinečně důležitý a je strategické povahy. E, to, že americký e, senát podal zprávu o používání mučení ze strany CIA, nám umožňuje Eh, připomenout si také prohlášení z 15. června 2009 o uzavření eh, Guantanama a budoucí eh, protiteroristické spolupráci. Společné snahy o boj s terorismem musí být souladu s mezinárodním právem, včetně právem lidských, práva lidských práv, včetně práva na svobody bez učení. Vážení kolegové, nemůže být výjimek. Děkuji. Děkuji pane poslanče McAllistře. A teď uh, paní Arakové, minutu a půl. Court of Human Rights Judgments. Rozsudky Evropského soudu pro lidská práva v případu Ali Zubajda versus Polsko, eh, Alupredi versus Rumunsko a Litva a Násringali versus Itálie. Diaz Marej versus bývalá Jugoslávka Makedonie a další rozhodnutí ve prospěch obětí mučení prokazují, že evropské vlády lhaly parlamentu a zakrývali spoluvinu na programu mučení CIA. Co je horší, tato spolupráce byla honorována velkými částkami, jak odhalil výbor pro spravedlskou činnost Senátu. A co ještě horší, beztrestnost byla poskytnuta státy EU těmi, kdo jsou odpovědní za tyto činy. V Itálii státní tajemství bylo použito pro zablokování justice a nevinní pracovníci byli odsouzeni, přičemž praví vníci vyvázli. Portugalko Ameri- američanka Sabrina Coza byla souzena i na absentia a nikdy neměla možnost prokázat, a popřít veškeré zapojení do těchto činností. I oběti únosu a mučení pan Abu Omar, imam z Milána, prohlásil, že se stali obětním beránkem. V mé zemi, v Portugalsku, veškerá, veškerá snaha o zakrytí úlohu Duro Baroza, který byl premiérem v tomto období. Jak už jsem informovala ve zprávě pro generálního prokurátora. A mezi tím se stal předseda Evropské komise. Jak mohou být vlády důvěryhodné před občany a světem? Jak mají efektivně bojovat s terorismem, když jsou spoloviníky? v tom? Já se nikdy nevzdám a budu bojovat za odpovědnost v tomto případě. Prosím vás o dodržování řečnické doby, abych vás nemusel vypínat váš mikrofon a teď dám slovo paní eh, Martin Andersen na minutu. Jeho mikrofon. Amnesty International potvrdila, že eh, letiště Shannon v Irsku používala CIA a americká armáda pro mimořádné vydávání a příslušné lety. Eh, mučící techniky používané CIA byly eh, eh, použity i na 14 eh, Irů, kteří byli tedy vystaveni i těmto technikám a díky tomu britská administrativa mohla používat pět mučících technik, ale britská vláda lhala evropským soudům a britský v minister zahraničí, minister vnitra musí teď Eh, podat příslušné zprávy. Tito občané se nikdy eh, z toho nesotavili eh, a stovky další byly mm, mučení. Bylo to mučení, porušovalo to mezinárodní právo a takovéto trestná, trestné chování musí být odhalováno, aby chom zabránili mučení v eh, jiných členských státech eh, stát eh, zde vraždil lidi. Děkuji. Děkuji a nyní pan Zoltán Balcon nezařazený. Elnök köszönöm a szót. Lassan tíz éve... Děkuji, pane předsedo. Už před deseti lety parlament začal se zabývat tady těmito eh, skutky eh, a akty eh, CIA. Lidé byli v některých zemích nelegálně vězněni a stále čekáme na vlastně výsledky a závěry těchto vyšetřování. Příslušné členské země nespolupracují a ne, vlastně staví překážky a tomu, aby se vneslo do záležitosti světlo. CIA má veškeré dokumenty, ale neměli bychom, měli bychom se tady obránit na nejvyšší představitele USA, kteří za to odpovídají. Je potřeba skutečně, aby byla nalezena pravda, aby bylo vneseno světlo do těchto záležitostí. Čekáme také na to, že budou vytěženy důsledky z těchto zjištění. Uh, pan posel. Děkuji, pan uh, Lenář. Uh, minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Uh, dnes ne poprvé eh, probíráme tuto eh, věc. Eh, víckrát už jsme zde řekli, jak je nám odporná ta praktika CIA. Tyto ohavné věci jako simulované topení nebo další nemají místo v právním státu v 21. století a já souhlasím s kolegy, kteří říkají, že pořád nemáme eh, všechny informace o tom, co se odehrálo a také souhlasím s kolegy, že je to politování hodné a budu eh, eh, tady v Evropském parlamentu tlačit na to, abychom dostali všechny tyto informace, ale ono to v praxi takhle nefunguje. A Eh, už to bylo eh, potvořeno eh, těmi výsledky, které jsme dostali od té komise, kterou jsme zřídili tady v Evropském parlamentu. Musíme si to vzít realisticky. Toto je třeba dále sledovat v národních parlamentech, v národních Mm, eh, u národních eh, soudů. A potom tady mám ještě otázku pro liberální eh, frakci. Hovořili jste tady o, hovořili jste tady o laxnosti státu a institucí. Máme zde, měli jsme zde rezoluci a já se ptám, jak to, že žádný liberál si nedal tu snahu zúčastnit se takovéto mise. Děkuji vám, mm, pan poslanče. A teď eh, pan Koeliu. Děkuji, pane předsedo. Vážení zástupci komise, už vlastně určitou dobu diskutujeme o těchto otázkách tajemství, které zahaluje uh, tyto akce vede k tomu, že se skutečně jsme se nedozvěděli, co se děje. Teprve postupně eh, se začala objevovat odpovědnost a buďme upřímní, ještě v podstatě se ten příběh celý vůbec nerozmotal. Princip subsidiarity je zde stále zdůrazňován právě, aby právě byl překážkou eh, vyšetřování. Ideologická propaganda nesmí sloužit, eh, nastávat se překážkou v boji proti terorismu a my musíme stát na správné straně, musíme si také uvědomit a dbát na to, aby mm, chom se vyhnuli tomu, aby takovéto eh, věci v budoucnosti se opakovaly. Musíme ochraňovat a hájit eh, hodnoty Evropské unie. Je to vlastně eh, náš základní požadavek, je to role Evropského parlamentu, je to naše poslání, které musíme plnit a ve kterém musíme pokračovat eh, už z respektu k minulosti, k této minulosti, která stále nebyla vysvětlena a ve jménu budoucnosti, která, jak doufáme, bude lepší a bude více dodržovat důstojnost a lidská práva. Děkuji domnule președinte drepturile omului lidská práva základní svobody dodržování a úcta k lidské důstojnosti jsou základními hodnotami a musí být přítomny ve všech záležitostech vnitřních i vnějších Evropské unie. Boj s terorismem znamená také úctu k lidské důstojnosti, soukromí a vše, co spadá do pod základnická práva. Je třeba zajistit dodržování lidských práv a svobod a také zaručit bezpečnost občanů, posílit transatlantické spojenectví v boji proti terorismu musí mít novou podobu. A je třeba vycházet ze společných hodnot a společných zájmů. Přehnaná politizace tohoto tématu týkající se zadržování a zapojení některých zemí do vydávání a zadržování osob může ohrozit procesy, které začaly v některých zemích, pokud je odpovědnost. Je třeba dokončit vyšetřování v členských státech a nezapojovat se do řízení, která byla již zahájena. Dodržovat zásadu nestranosti justice v přesvědčení, že pokud byl zákon porušen, tak to bude osvětleno. V této instituci bychom měli být bez stínu pochyb o tom, že třeba mít skutečné důkazy, než budeme někoho obvinovat a než se pustíme do suchých debat, které nevedou k výsledku. Děkuji. Leptis Notis Marias, další v CatchDI. Děkuji, pane předsedo. Musíme jsou z zde praktiky eh, CIA v Guantanámu, nelegální věznění, eh, masivní porušování lidských práv, to otřesné mučení, ke kterému docházelo. A v rámci toto eh, chování bylo zjištěno a vlastně toto všechno se nedá vůbec ospravedlnit a, a nějakým způsobem legalizovat. A ne, nemůžeme to schovávat za boj proti terorismu. Praktiky CIA ale znamenají, že i nadále budou porušována lidská práva. Z tohoto důvodu musí Evropská unie toto odsoudit, musí odsoudit každou formu eh, porušování lidských práv. Musíme dále provádět vyšetřování také v souvislosti s jednotlivými členskými státy, které vlastně se podílejí také na té vině a musíme přijmout odpovídající opatření. Pan Eterič. Děkuji. Vzpomeňme na to, že Spojené státy jsou oficiálně naším spojencem, přesto, že eh, nedávné zásahy eh, prezidenta USA jsou pouze výrazem o dobré vůli. Dobré vůle. Ani nejlepší spravodajská služba, tedy britská spravodajská služba, se nepodělal něčem takovém. Ano, spravodajské služby by měly co nejliště vyšetřovat a jejich práce nesmí být narušována politiky a politickými zásahy do té míry, kdy ohrozíme vyšetřování. Lidská práva teroristů nesmí převládnout nad právem na svobodu a bezpečnost nevinných občanů. A bohužel Není možné zlomit teroristu pouze tím, že se na něj křivě podíváte. Růža Tomašič, prosím. Děkuji. Mučení a další formy nelidského jednání nejsou přijatelné jako boj s terorismem. Domnívám se, že bychom měli jasně říci, že odsuzujeme činnost evropských spravedlských služeb či našich spojenců, kteří provozují na evropské půdě mučení. Jsem si vědoma, že některé zpravodajské prostředí si myslí, že je tato metoda efektivní, pokud je o sběr informací, které by mohly zabránit novým útokům. Jsem si také vědoma, že někteří z našich spolupčanů čelí stále častějším útokům a kteří jsou vystaveni děsivým obrázkům které přicházejí z místa, kde proběhly zločiny, si mohou myslet, že je možné reagovat eh, stejně. A bude stále silnější tlak, abychom se vzdali našich lidských a křesťanských hodnot. Když to učiníme, tak budeme stejně jako ti, s kterými bojujeme. A konečně za komisi paní Věra Jourová. Děkuji, pane předsedo. I když, jak už jsem řekla, tato záležitost je v národní pravomoci. Komise sleduje bedlivě tuto otázku a vyzývá členské státy, aby zajistili v rámci svých pravomocí, aby taková situace už se nikdy neopakovala. Děkuji. Uh, thank you, Madam On behalf European Council, uh... Děkuji jménem rady pan ministr Bert Kenders. Dámy a pánové, děkuji za zajímavou výměnu názorů. Domnívám se prvně, že jsme se všichni shodli bez výjimky, že lidská práva a právní stát a boj s terorismem jsou věci, které nemohou být uvedeny do takového vztahu, které, který by znamenal, že se jménu jednoho musíme vzdát druhého. To je důležité. A je důležité vědět, že i dnes bojujeme s terorem a terorismem. A proto veškeré šetření, vyšetřování a zprávy, které byly vytvořeny, jsou důležité pro osvětlení toho, co se stalo. Řekl jsem také v první části svého prohlášení, jak je názor rady od toho, jak se díváme na politiku prezidenta Obamy, aby se napravilo, co se stalo v minulosti, včetně takzvaných eh, důrazných metod vyšetřování, eh, eh, utajovaného zadržování a podobně. A také jsem zmínil skutečnost, že máme určité pravomoci a určitě si vážím dnes velkého odporu vůči radě ze strany paní Intveld, ale rada je za to odpovědná, já tomu nerozumím. Myslím, že řekl jsem, že, že je to ostuda, to, co se stalo, je třeba to vyšetřit, máme proto právní rámec a žádné rozhodnutí rady nepadlo, jak jste řekla, že bychom měli spolupracovat se Spojenými státy, pokud je o nelegální vydávání ze strany CIA. Jediné prohlášení bylo po 9. září, po 11. září, že máme spolupracovat v boji s terorismem s USA. Pokud mi prokážete, jakou formou eh, je rada odpovědná za lety, které souvisely s nelegálním vydáváním, tak na to jsem velmi zvědavý ale nevidím tuto skutečnost a jsem také zklamán, protože zde sedím za radu a myslím, že, že je důležité, abychom se poučili z toho, co se stalo, ale současně chápu otázku odpovědnosti. Odpovědnost je nezbytná a říkám vám zde, že nemůžeme změnit pravomoci Evropské unie a jejich institucí. Možná některé strany by to chtěly, ale já to změnit nedokážu a je velmi snadné se obracet proti radě. Je to nespravedlivé, nesprávné a já bych si přál, aby tato rozpráva vedla k jinému závěru, tedy odpovědnost vede k, ne, nejen k tomu, že někdo stojí proti vám, ale měl by vést k tomu, že máme pevný právní řád v Evropě a jako rada jsme učinili společně že taková porušování lidských práv nemohou být přijatelná a budeme nadále bojovat za lidská práva v kontextu nezbytného boje proti terorismu. A tleskám rozhodně prezenta Obamy. A je trošku pozdě, ale neměli bychom na sebe ukazovat prstem a měli bychom se posunout dále k odpovědnosti za tyto události. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane ministře, za vaše vystoupení, kterým jste schrnul naši rozpravu. Končím tuto rozpravu.